Dear colleagues. Milí kolegové, rád bych vás přivítal a nejprve navrhuji, abychom přijali pořad jednání. Rád bych přivítal pana předsedu Mária Dragiho, a nejprve tedy krátké oznámení o interinstitucionálních jednání 5. Červenci, července jsme zahájili trojstraná jednání o CRR2 a CRD5 s radou a s komisí jsme se bavili o mnoha bodech, ať už politické nebo technické povahy a na tomto základě jsme tedy udělili technický mandát pro přípravu dalších trojstranných jednání, která se budou konat 4. září roku 2018. Kromě toho 4. července proběhla trojstranná jednání o Emir Refit. I to bylo velmi pozitivní. podařilo se nám tedy eh, řešit především zúčtovací povinnost. Bylo dosaženo podstatného pokroku. Pokud jde o zúčtovací povinnost pro finanční protistrany a nefinanční instituce, a i tato jednání budou v budoucnu pokračovat. A nyní mi dovolte, abych co nejsrdečněji přivítal Maria Draghiho, předsedu ECB na druhém monetárním dialogu v tomto roce. Je to dialog, který následuje pro, po velmi důležitém rozhodnutí eh, direktoria ze 14. července. Jak jistě víte, ECB tedy nezměnila úrokovou sazbu a eh, stávající úroveň by měla zůstat minimálně do léta roku 2019. A čisté nákupy v rámci EP a PP, které tedy měly probíhat do září, měly tedy eh, probíhat, mě, budou probíhat ve výši 15 miliard do září, do prosince. Eh, vítám tedy toto rozhodnutí v tom smyslu, že bude zachována důležitá míra monetární akomodace, jak víte, že monetární stimuly jsou velmi důležité a budou ještě nadále platit. Kromě toho tedy ECB rozhodla o úrokových sazbách a já bych rád poblahopřál eh, direktoriu k velmi efektivnímu způsobu, kterým byly eh, tato, byla tato rozhodnutí připravena a také komunikována vzhledem trhu. Myslím si, že i ta reakce byla přiměřená. Reakce na tyto velmi, toto velmi důležité rozhodnutí. A v tuto chvíli to tedy musíme zdůraznit. Já jsem to řekl i na tiskové konferenci. My jsme stanovili tedy lhůtu pro APP a nyní máme k dispozici širší spektrum nástrojů pro naši měnovou politiku která, nebo mm, které jsou plně v souladu s nástroji jiných centrálních bank v celosvětovém měřítku. Jak pan předseda ví, koordinátoři vybrali dvě témata. Za prvé výzvy pro měnovou politiku, které vyplývají z virtuálních měn a Kromě toho nestandardní monetární opatření. Eh, my jsme si tedy připravili tato témata za pomoci našich expertů a já nebudu opakovat závěry naší studie a rád bych vám tedy bezprostředně eh, předal slovo, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že jsem se vrátil do Evropského parlamentu a hovořím ve vašem výboru. Minule, když jsme se sešli, tak od té doby eh, rada guvernérů eh, vydala různá důležitá rozhodnutí o změně naší monetární politiky ve svém příspěvku se vyjádřím těmto rozhodnutím a také vás seznámím s současným hospodářským prostředím, ze kterého vychází, tato rozhodnutí vychází. Po nedávném summitu eurozóny také se vyjádřím o budoucnosti e, naší hospodářské a měnové unie EMU e, hospodářství eurozóny vzrostlo za první čtvrtletí roku 2018 o 0,4 a také e, nyní již máme pátý rok ekonomického růstu. Musíme říci, že základy ekonomiky jsou dobré, i když došlo k určitému poklesu na začátku roku. E, trh zaměstnanosti, zaměstnanost se zvýšila o 8,4 milionů od poloviny roku 2013 a zaměstnanost roste prakticky ve všech zemích eurozóny. Nezaměstnanost je eh, ve výši 8,4%, eh, to bylo v květnu a v současné době máme nejvyšší zaměstnanost, jakou jsme kdy měli od roku 2008. Podíváme-li se vpřed, pak makroekonomické výhledy předpokládají, že dojde k ročnímu růstu v roce 2020 2018 ve výši 2,1%, 1,9% v roce 2019 a 1,7% v roce 2020 určité nejistoty nadále přetrvávají, což souvisí především s globálními hrozbami. E, stále se zvyšují hrozby protekcionismu, ale v současné době rizika v oblasti e, eurozóny jsou víceméně vyvážená a my vývoj sledujeme pečlivě. Podle na, eh, výhledu a odhadu Eurostatu se celková inflace zvýšila na 2, 2% v červnu eh, a zde toho se projíma, promítají především inflace energie a potravin. Eh, když vyloučíme tyto dva volatilní body, pak se inflace snížila z 1,1% v květnu na 1% červnu. My však očekáváme, že jádrová inflace se zvýší. Také dochází k zvyšování mest a toto přispívá k příznivé dynamice. Já o inflaci budu ještě dále hovořit a to v souvislosti s vysvětleními eh, rozhodnutí Rady guvernérů v červnu. Rada guvernérů se zabývala také trvalou korekcí inflace. My jsme se zabývali především tím, jak souvisí inflace s konvergencí, důvěrou a reziliencí. Pokud se týče konvergence, pak projekce za, z června 2018 předpokládají, že celková inflace v následujících třech letech bude 1,7 Toto jsou výhledy, kde se předpokládá, že inflace se bude blížit k dvěma procentům v průběhu středně dobrém. My také

se domníváme, že tendence budou správné. Eh, mantinely se zúžily a jádrová inflace se zvýšila z velice nízké úrovně v roce 2016 a předpokládá se, že bude stoupat, když bude také narůstat ekonomika, budou eh, nadále více využívány kapacity a také bude dobře fungovat trh práce. A třetí kritérium to je udržitelnost. A tady to se týká především eh, toho, že budeme postupně ukončovat APP. Na základě tohoto hodnocení Rada guvernéru dospěla k závěru, že pokrok, ke kterému došlo, byl zásadní a také trvalá korekce fungovala velice dobře, i když tady existují určité nejistoty. My proto předpokládáme, že po září snížíme naše měsíční e, čisté nákupy z 30 miliard na 15 miliard a ukončíme tyto nákupy ke konci prosince. Toto samozřejmě bude souviset s daty, jaká dostaneme o výhledu o inflaci ze střednědobého hlediska. Okončení nákupu v prosinci 2018 neznamená, že by naše měnová politika již neměla být expanzivní. Měnová politika nadále bude doprovázet ekonomickou expanzi po určitou dobu. Právě proto jsme potvrdili naši reinvestiční politiku a také s jsme dále e, rozšířili naši signalizaci týkající se základních úrokových sazeb. My nadále chceme e, reinvestovat e, splátky jistin a v každém případě budeme také zachovávat příznivé podmínky likvidity a také rozumný stupeň e, měnové akomodace. My očekáváme, že základní úrokové sazby zůstanou eh, na stejné úrovni minimálně do léta 2019 a také budou zabezpečovat, aby vývoj inflace odpovídal našim představám. A nyní bych se chtěla, chtěl vyjádřit k řízení EMU v současné době máme vyšší globální nejistoty a právě proto je důležité, aby Evropa se semknula. My jsme se v minulých letech velice snažili posílit e, řízení EMU a tím pádem EMU je více e, rezilientní vůči různým otřesům, ale přesto je nadále zranitelná já, my chceme dále podpořit eh, soudržné hospodářství a proto potřebujeme větší spolupráce členských států. Pra... leaders decided to launch the banking union. This was a major step forward and it has significantly contributed to risk reduction. Je to téměř přesně 6 let, kdy se evropští lídři rozhodli zavést bankovní unii. Byl to významný krok upředu, ale ještě tato bankovní unie nebyla plně dokončena. Rychlé přijetí bankovního balíčku napomůže eh, k posílení eh, tohoto procesu a k navýšení odolnosti našeho finančního sektoru. Proto tedy vítáme, že váš výbor uh, přijal zprávu o bankovním balíčku a že se chystá k procesu trialogu. Také dohoda o bankovním, o, pardon, o systému stability a jakožto podpora pro Fond pro řešení problému je velice e, důležitá skutečnost. Pomůže to dodat e, takovou dodatečnou vrstvu podpory pro banky v případě řešení problémů a celkově bude měnová unie eh, stabilnější. Tato podpora by měla fungovat co nejrychleji a měla by urychlit eh, ten rozhodující eh, proces. Co se týče výhledu kupředu, tak tady ohledně Evropského nástroje pojištění vkladů bychom neměli rozlišovat mezi snižování rizik a sdílení rizik, a to ze dvou důvodů. Za prvé, podstatné snižování rizik již probíhá ten poměr kmenového kapitálu TIR 1, to je klíčový ukazatel bankovního zdraví. Nyní je o 67% vyšší než před deseti lety a další snižování rizik již probíhá tím, že se snižuje poměr nesplácených úvěrů a toxických aktiv v portfoliích velkých bank. Za druhé, snižování rizik také velice napomáhá k celkovému Pardon, sdílení rizik napomáhá k celkovému snižování rizik. Vezmeme si případ ze Spojených států. Úřad FDIC, tomu se podařilo úspěšně vyřešit 500 případů eh, řešení eh, problémů v bankách, přičemž toto bylo podpořeno právě ze strany um, severoamerické vlády a odpovídající počet v eurozóně byl tehdy o des, desetkrát nižší. Nicméně v Evropě stále čelíme strukturálním výzvám. To znamená, jinak uh, uh řečeno, sdílení rizik vedlo k také k řádné zprávě finanční stability a následně se snížilo riziko a to samotné snižování eh, rizik jazyka pak probíhalo mnohem rychlejším způsobem. A navíc eh, evropský eh, režim pro eh, snižování pro záruku vkladů by také napomohl k stabilizaci a také by zabraňoval právě takovým náhlým vybírání vkladů ze stranu klientů. Celkově by to napomohlo zabránit finanční fragmentaci a podpořilo by to také posílení měnové politiky. Přispělo by to k ekonomické stabilitě a řádným nastavením té, tohoto politického rámce, řízením eh, eh, sdílení rizik a celkovým snižováním rizik by se celý systém posílil. To znamená, že odolnější měnová unie bude velice přínosná pro všechny. Byl to ostatně i závazek, který vzešel z nedávného Eurosummitu. Tam jej všichni přivítali. Je třeba tedy um, respektovat mandát komise a také Evropské centrální banky je důležité, aby byla absorbována a rizika, aby se rizika snižovala v době, kdy mohou vznikat určité krize. Je důležité mít takové nástroje na podporu, které podpo, poskytnou tu makroekonomickou podporu v celé eurozóně, aby naše měnová politika mohla tedy fungovat efektivně. Tento nástroj by ale neměl eh, odebírat členským státům příslušné pobídky pro to, aby se oni sami snažili mít zdravou eh, měnovou a daňovou politiku. Proto je i toto důležité téma našich společných diskuzí. Ambiciozní agenda pro Unii kapitálových trhů může také podpořit eh, toto posilování měnové politiky. Ehm, Unie kapitálových trhů navyšuje eh, sdílení eh, toho eh, příspěvky soukromého sektoru do sdílení rizik a také tlumení šoku. Za druhé, takový mm, stabilní rámec je důležitý proto, aby se prohloubila finanční integrace, například eh, harmonizace a vylepšování těch nástrojů pro řešení insolventnosti podpoří nadále eh, zdraví bank, případ, sníží se případy eh, neproplácených úvěrů, a ještě bych chtěl říci, že žádná z těchto opatření nejsou možná uskutečnitelná bez eh, vzájemné důvěry mezi členskými státy. Proto tady národní vlády hrají eh, důležitou eh, roli. Je důležité, aby ozdravovali a modernizovali své hospodářské struktury. A na závěr bych chtěl říci, že o politická opatření v rámci v oblasti měnové politiky byla velice efektivní. Podle odhadů jsme od roku 2014 měli celkový kumulativní dopad kolem 1,9 procentuálních bodů v eurozóně a stejně tak um, to mělo pozitivní dopad na inflaci. Takže opatř, tato opatření hrají rozhodující roli, když se snažíme konsolidovat inflaci, um, přiměty, aby se přiblížila k těm dvěma procentům střednědobém horizontu. Nicméně musíme být trpěliví a obezřetní na této cestě k udržitelnému postupu korekce. A jak jsem již předeslal, Eh, jsou tu určitá rizika, eh, která eh, vyvstávají zejména z důvodu navyšujícího protekcionismu. Proto je důležité, aby Evropa, Evropská unie byla sjednocena, protože si uvědomíme, jaké to může mít výhody pro naši ekonomiku. Evropská unie může být důležitým hráčem, je důležité podporovat multilateralismus a globální obchod, což byly vlastně základy toho rostoucího růstu a ekonomické prosperity v předchozích desítkách let ale proto také potřebujeme silné evropské instituce a zdravou ekonomickou zprávu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo Draghi. Děkujeme vám také za to, že jste přivítal to, že náš výbor přijal bankovní balíček. Doufejme, že se tady potvrdí, že je, tady platí řádný legislativní postup, který se opírá o tři pilíře radu, parlament a komisi, které mají tedy stejnou rovnocenou pozici a my se tomu budeme věnovat i v tomto týdnu na jednání, kterého se bude účastnit pan Hökmar, který je také prvním tázajícím se. Děkuji, děkuji pane předsedo za vaše slova, za vaši prezentaci. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. E, to znamená, že potřebujeme silnější bankovní unii, kapitálové trhy. Ale mám jednu konkrétnější a jednu obecnou otázku. První věc rozvo- eh, eh, eh, vývoj těch splácených úvěrů. Vzhledem k té stabilitě, o které hovoříte, máte pocit, že jejich vývoj odpovídá tomu, co jsme předpokládali? A pokud ne, co je podle vašeho názoru nejdůležitějším důvodem toho rozdílu? A ta druhá otázka, to je tedy názor na inflaci a ta Eh, expanzivní monetární eh, politika, o které jste hovořili a o která tedy vznikla v letech 2008-2009, když byla monetární krize. Potom došlo k částe, částečnému oživení, hospodářství se dařilo lépe a lépe a nyní, jak říkáte, dosahujeme určitých vrcholů, ale stále platí, že máme eh, specifickou monetární politiku a proto se ptám, jestli je na místě, abychom tedy i nadále uplatňovali inflační kritérium tak jako do posud. Nemáte pocit, že rizika jsou stále větší vzhledem k té unikátní monetární politice, eh, kterou zastáváme tak dlouho, ať už za dobré, dobrých či špatných podmínek. A pokud eh, by se tedy věci nevyvíjely správným směrem, tak to může mít mnoho důvodů. Vy jste hovořil o protekcionismu, ale může tu hrát roli i velká politická nejistota v celé Evropské unii a celé, celá řada dalších důvodů. A proto se ptám, jak vidíte dopady této monetární expanzivní politiky, která i nadále platí. A co podle vašeho názoru budeme moci udělat v okamžiku, kdy ten vývoj už nebude tak pozitivní, jako je dnes? kdy se naše obavy začnou naplňovat. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o tu první otázku, tak moje odpověď zní ano. Vývoj, pokud jde o NPL, jde správným směrem. Celá ta situace se zlepšuje, ale ještě nejsme u konce té cesty. Musím říci, že je tu celá řada faktorů, které ovlivňují růst NPL. Jednak to byla samotná recese. Nyní dochází i nadále k ekonomickému oživení a proto NPL po pomalu v mnoha zemích končí. Ne ve všech, ale v mnoha zemích. E, protože e, v mnoha zemích tedy dochází opět k růstu a NPL tedy e, ve své intenzitě klesají. Má to E, celou řadu důvodů. Klienti bank tedy splácejí úvěry, situace se zlepšuje, to znamená, že je snaží aktiva prodávat. Druhý důvod je dohled. Došlo k podstatnému zlepšení dohledu, k jeho posílení, pokud jde o nesplácené úvěry. A Důležitý je také proces harmonizace, který umožnil zlepšení standardů, eh, které jsou v tuto chvíli mnohem náročnější, přísnější. To znamená, že nové NPL nebo růst NPL bude složitější než v minulosti. Třetí věc, to je celkový rámec, legislativní rámec. Díky němuž banky mohou se tedy zbavovat NPL a to e, e, je ovlivňováno celou řadu, řadou pravidel, legislativou, která by měla být tedy přizpůsobována konkrétní situaci v jednotlivé zemi. Ale já uvedu jeden příklad. Je to jedna situace, kdy e, se celá ta kdy se celá situace tedy velmi zlepšila a přesto NPL zůstaly na vysoké úrovni. A důvodem bylo to, že eh, legislativa se trvávání u NPL spíše podporovala, než aby podporovala jejich prodej. To znamená, že potřebujeme mít na paměti všechny tři prvky, ale eh, v minulých dvou letech jsme tedy eh, zaznamenávali velmi pozitivní tendence. Pokud jde o ta rizika monetární politiky, o kterých jste hovořil, tak bych rád eh, řekl, že eh, naše monetární politika není nikterak eh, jedinečná. Podobné, podobné je to ve Spojených státech, také v Japonsku, nebo ji také zastává Bank of England. Nicméně si musíme uvědomit, že neustále monitorujeme potenciální rizika pro finanční stabilitu a po dlouhou dobu tady byly velmi nízké úrokové sazby a dostatečná likvidita a to všechno by tedy mohlo eh, vést k problémům. My to velmi bedlivě sledujeme a doposud jsme nezaznamenali systémová rizika eh, v tomto smyslu. A oblastech, kde rizika spatřujeme, tak by naše reakce nespočívala v tom, že bychom měnili měnovou politiku, ale spíše v tom, že bychom uh, změnili naše makroobezřetnostní nástroje. Děkuji a nyní má slovo Pervanš Beres. Děkuji vám. Pane předsedo, mám jednu otázku. Je suis désolée, je ne peux pas parler en italien. Omlouvám se, italsky bohužel nemluvím. Pane předsedo, mám jednu otázku týkající se zprávy Evropské centrální banky a také národních bank. V Dubnu jste se obrátili na Evropský soudní dvůr a tady se to týkalo letyšského guvernéra, který byl kvůli korupci eh, odstraněn ze své funkce. A já se chci nyní zeptat na to, jak se choval, co se vlastně stalo a jak se toto může dále projevit. A jak to, zdali to také souvisí například s vnějšími aktivitami eh, zahraničních klientů a také se to týká praní špinavých peněz. Vy jste se obrátili tedy na Evropský soudní dvůr, ovšem řízení probíhá v Lotyšsku a mě by zajímalo, jak vy na toto nahlížíte jak toto vidíte v souvislosti s etikou guvernérů v eurozóně, zdali by se nemělo zasáhnout a odvolat ho tak, aby se sazby ECB, aby se také veškeré procedury ECB prosadily. Guvernér Rovi Vincěviči bych chtěl říct následující. Eh, za prvé je tady otázka ochrany osobnosti členů eh, Rady guvernérů. V souvislosti s tímto požadavkem eh, jsme tady v souladu s článkem 14.2. To se týká e, například ochrany, ovšem také guvernéři mohou být odvoláni, jestliže neplnění, neplní e, požadavky související s požadavkem na jejich funkci, anebo zdali byli usvědčeni ze špatného chování. Ovšem, my tak také můžeme eh, se obrátit na soudní dvůr. Na tento základě Rada guvernérů jsme se rozhodli v břevnu, že panu Rinskevičovi eh, eh, sdělíme, že bude odvolán ze své funkce a také jsme se obrátili na Evropský soudní dvůr to znamená, že toto rozhodnutí obrátit se na soudní dvůr nemá znamenat, že bychom chtěli zasahovat do trestního vyšetřování v Lotyšsku. Toto jsme také jasně vyjádřili ve dvou dopisech, které jsme zaslali premiérovi a ministrovi financí. To je tedy stávající situace. Národní šetření probíhá a my od té doby co jsme se obrátili na soudní dvůr, tak musím říci, že se věci dali do pohybu a šetření probíhá. A tento případ také ukázal, že je třeba udělat opatření v širokém slova smyslu v oblasti praní špinavých peněz. Já myslím, že už jsem o tom hovořil, že je třeba větší spolupráce mezi dohledovými orgány na národní úrovni SS sem a také úřadu pro praní špinavých peněz na národní úrovni. A to je velice důležitá věc a to je jediná věc, která může zabránit tomu, aby se podobné případy opochovaly v budoucnosti. Já mám ještě vteřinku času k dispozici, znamená to, že potvrzujete, že jste neměli žádné informace o korupčním riziku tohoto guvernéra, než se do toho zapojili USA. A druhá část mé otázky zněla, jestliže máte určité podezření na korupci u centrálního guvernéra, co si myslíte, že by měla centrální banka udělat? obecně řečeno eh, si opravdu klademe velké požadavky na eh, etické chování našich členů a guvernérů. To je také důležité pro důvěru ze strany veřejnosti a také proto, abychom nebyli napadnutelní. My jsme velice znepokojeni tím, co se stalo a proto jsme se rozhodli obrátit se na Evropský soudní dvůr, abychom viděli, jaká prozatímní opatření lze udělat. Takže my jsme udělali kroky na základě toho, co jsme zjistili a nic více či méně. Omlouvám se, eh, již nemáte další čas. Eh, dobrý den, pane Draghi, budu hovořit německy. Pane Draghi, vy jste na tiskové konferenci 14. června v Rize hovořil o výběhu APP, ukončení APP a oznámil jste tedy ukončení APP a také jste řekl, že APP je normální nástroj e, a má zůstat normálním nástrojem Evropské centrální banky. Znamená to, že máte pocit, že kdykoliv byste se mohl k APP vrátit? To je moje první otázka. A druhá otázka je, jaké by mohlo být kritérium pro, eh, na, eh, pro eh, začátek APP. Tady o inflaci již hovořit pan Heckmark. A v současné době se ceny počítají bez vlastního bydlení. Odhaduje se, to, že když vlastní bydlení není součástí výpočtu cen, tak toto nevede ke zvýšení inflaci. A e, například v USA se bydlení a e, tedy e, bydl, nemovitosti k bydlení započítávají. Nemyslíte si, že toto povede ke zkreslení a potom vlastně musíte se uchylovat k opatřením, která nejsou vůbec zapotřebí. A potom také reální úrokové sazby jsou v eurozóně prakticky negativní, či jsou minimální. Ale to je také důležitý řídící nástroj pro investice. A to také úrokové sazby určují to, aby se nedělaly neproduktivní investice. Nevedou tyto nízké úroky k tomu, že se dělají také neproduktivní investice v eurozóně. Děkuji vám, děkuji vám. Já bych chtěl znovu potvrdit, že si myslíme, že měnová politika byla velice účinná, včetně APP. A druhá odpověď zní ano. Takže APP se stalo nástrojem e, naší politiky a jestliže dojde k určitým úzkým profilům, tak opět přikročíme k APP. Ale v současné době tyto e, krize nevidíme a nedomníváme se, že by se měl program APP dále prodloužit. A za třetí je pravda, že my nespochybňujeme výpočet spotřebních zón v eurozóně. My musíme mít harmonizovaný index spotřebitelských cen a my právě nezahrnujeme vlastní bydlení. My jsme o tom také již dlouho diskovali. Problém eh, souvisí s tom, že je těžké mít aktuální indikátor a eh, byly také provedeny simulace a ukázalo se, že nejsou velké rozdíly, či tak velké eh, rozdíly, rozdíly v tom, abychom používali jiné nástroje a také nebezpečí, že by nízké úroky mohly vést ke vzniku zombie firem. Ano, tím jsme se také zabývali již několik let, protože to by také mohlo nastat, ale upřímně mi řečeno, my jsme e, toto příliš neviděli. Jak bychom mohli mít takovýto růst v eurozóně, takový, jaký jsme měli v minulých dvou letech, například v roce 2000 2017, kdyby takovýto růst byl způsoben obrovským počtem neproduktivních firm. A druhá úvaha, sledujeme tady eh, narůstající eh, páky, eh, ty vlastně toto souvisí také s tím, že se platí půjčky a nedochází k dalšímu zadlužování a potom také refinancování dluhů. To zatím nevidíme a také NPL jdou dolů. Děkuji. Děkuji vám, Neil Storbac. Děkuji, pane předsedo, a vítejte u nás v parlamentu, pane předsedo. Já mám na vás dvě otázky. Říkám si, že asi víte, co napsal Hans Werner Zings, eh, konkrétně v jedné knize, možná nadpis další eh, krize může být eh, Draghiho krize. Tady se hovoří o řádné rovnováze a když se díváme na cíle Italu, tak se zna, zdá, že je to plná obsese. Tedy italské eh, výhledy, to je nějakých 500 miliard. Takže jaký podíl z toho v rámci krize je zadlužení a jak hodláte tedy vyřešit tyto systémové problémy. A druhá otázka, budu zpravodajem pro druhou výroční zprávu ECB ve Finsku se říká, když to přeložím do aglinštiny, je kozel zahradníkem a vy tedy na jednu stranu dohlížíte, kontrolujete banky a na druhé vy jste právě tím kozlem v zahradě. Myslíte si, že to může být problematické? A nebo bychom měli apelovat na nějaké rozdělení těch funkcí? Děkuji. Abych zodpověděl otázku, tak si myslím, že vy byste měli postupovat, jak učiníte za vhodné. Tady já vám nemůžu říkat, co máte dělat, ale ohledně toho, že můžeme sloučit určitá, určité dohlížecí funkce, Myslím, že se můžeme podívat, jak to funguje ve Spojených státech či v jiných eh, zemích, eh, ten bankovní systém, jako například ve Spojeném království a podobně, takže to není úplně bezprecedentní. A za druhé, my jsme nezaznamenali žádný střet zájmu jen těžko i čistě abstraktně si to těžko vybavíme. Pokud tu máte měnovou politiku, která vykonává svůj mandát, tedy zachovávat cenovou stabilitu a pak tu máte tedy dodržování i toho mandátu, dodržování finanční stability, tak to plně vzájemně eh, souvisí a není tu žádný střed zájmu, není tam ovlivňování, není tam snižování nějakých úroků, nebo nějaké návrhy něco snížit či zvýšit, aby se ozdravila možná finanční rizika. Ta rizika by se měla zda by se měla řešit vyššími úrokovými mírami či podobně ne. A co se týče té první otázky, my jsme toto projednávali v celé řadě příležitostí. Co se týče toho zacílení v případě závazku, tady bych to doložil tím, že tato míra narůstá od zavedení našeho programu nákupu aktiv a um, u těch takzvaných non-call countries tam mnoho centrálních bank nakupuje um, kapitál od institucí, které nemají sídlo v těch daných zemích. V podstatě 50 při těchto institucí nepocházejí z eurozóny a 80 prodejců pak právě má také sídlo mimo. To znamená, že v podstatě co je důležité pro tu rovnováhu cílu, je to, kde jsou tedy usazeny, zde jsou to ty země těch, ty hlavní země institucí, nebo ne. A od zavedení toho programu APP se tento počet podstatně zvýšil a v určitou chvíli se tento program vlastně eh, jako takový ukončí. No a k tomu, k situaci v Itálii, ty mm, příslušné počty v Itálii, ano, jsou podstatné, hodně vysoké, ale ne úplně nekonzistentní s historickým vývojem. Není to úplně bezprecedentní a na to se zaměřujeme. Ernest Urtasun. Děkuji, pane předsedo v nedávném dopise zveřejněné v, eh, v časopise Time z různých nevládních organizací tady apeluji, aby ECB navýšila transparentnost hlediska rizika také klimatických dopadů. Je důležité, aby se tyto údaje zmínily v závěrce a aby opravdu nastolila cíle v, v eh, boj proti klimatickým změnám jako prioritní ve své politice. No a vzhledem k tomu, že ECB eh, drží nyní 440 eh, miliard v aktivech podniků, tak jaké si myslíte, že jakožto veřejná instituce máte možnosti, jak ovlivnit postupy institucí či podniků z hlediska vašich příslušných doporučení. Myslíte si, že toto by mohlo být nějaké téma k projednání vaší rady? A ještě nedávno ve Florencii jste apeloval na silná anticyklická opatření vzhledem k posílení poptávky. Myslíte si, že takový, jak by tak takový nástroj mohl eh, vypadat a zda je z makroekonomického hlediska také smysluplný. Já bych začal tou druhou otázkou. určitá fiskální kapacita a její příslušná funkce. To považujeme za naprosto zásadní, aby se dokončila měnová unie, aby byla odolnější, aby byla méně zranitelná. Ovšem, také v tom projevu, který jste zmínil, jsem řekl, že čím více tu máte také soukromého sdílení rizik, tím méně potřebujete veřejných příspěvků k nastolení té rovnováhy a k řádnému fungování financí. Doložím příkladem ze Spojených států, což je do, rozsáhlá, dobře fungující měnová zóna. Tam 75 rizika je sdíleno ze strany soukromého soukromých finančních trhů a 25 to je pak podíl eh, z eh, federálního rozpočtu, zejména tedy těch eh, států či částí Unie a je to další takový automatický stabilizátor, ale pak je tam také systém pro ochranu vkladu. A u nás je to zejména z 80% sdíleno z veřejného systému a pak ten zbytek eh, z rozpočtu bank. To znamená, že čím kompletnější je naše kapitálová měnová unie, bankovní unie, tak ehm, tím eh, nižší je ten rozměr fiskální kapacity, kterou potřebujeme, abychom stabilizovali ekonomiku a využívali veřejné fondy. A to jsem chtěl jenom připomenout z naší diskuze. Eh, rizika, eh, snižování rizik, sdílení rizik, to je něco, co jde ruku v ruce, doplňují se vzájemně spíše než jak jsme na to dlouho nahlíželi, že vlastně stojí proti sobě. A ještě k té první otázce. Tady bych chtěl říct, že ECB hodně podporuje všeobecnou ekonomickou politiku a příslušné záměry, tedy které podporují závěry pařížské klimatické dohody. V podstatě také přímo či nepřímo podporujeme probíhající práce nejrůznějších mezinárodních for, k jejich cílem je ozelenění i finančního systému, na to poukazujeme a vlastně apelujeme na veškeré centrální banky, aby toto zahrnuli do svých aktivit snižování rizik. Kritéria způsobilosti pro korporátní sektor nákupu aktiv, ty byly nadefinovány tak, abychom nediskriminovali proti zeleným dluhopisům. Ta kritéria způsobilosti se primárně ří, řídí kritérii měnové politiky a pak musíme vlastně postupovat podle našeho mandátu a ten se řídí cenovou stabilitou. Ale naše měnová politika určitě zahrnuje zelená a zelené dluhopisy. My nakupujeme hodně, nakupujeme od Evropské investiční banky, jsou to jejich dluhopisy, což je vlastně jeden z největších emitentů těch světových zelených dluhopisů. My se snažíme v rámci našeho mandátu snažit o maximum v rámci toho, co v naší měnové politice můžeme vykonávat. Děkuji. Marizo Matěš. Děkuji. Také já bych vám chtěla položit několik všeobecnějších otázek následně po těch tématech, které tady nadnesl kolega Hockmark. V roce 2011, když Evropská ekonomika zaznamenávala takovou skromnou ekonomickou rekuperaci, tak jsme zaznamenali navýšení úrokových sazeb, které zavedl váš předchůdce. V průběhu mnoha let ECB podporovala politiku snižování mest a v nedávné době vy, pane Draghi, jste dokonce žádal odbory, aby byly ještě ráznější v tom smyslu, abychom tedy mohli eh, znovu rozvést inflaci. A nevím, jestli je to pravda, že ta expanzivní politika ECB se vším tím, co bylo provedeno, tak tady se inflace drží na 1%, což je mnohem níž než je záměr ECB. Takže mám čtyři dotazy, jen velice stročné, velice přímé. Ten první, myslíte si, že je opravdu rozumné kráčet zpět v těch politikách, které v minulosti vedly k výsledkům? pro některé nebyly dostačující. Za druhé, vy jste obhajoval omezování mest, omezování pracovního trhu. Za třetí, znepokojuje vás ten obrat rozpočtové politiky, co se týče investic do politiky soudržnosti a omezování evropského rozpočtu. A poslední dotaz, navýšíte úrokové sazby, za, om zamezíte quantitative easing, i když se bude inflace i nadále nacházet pod těmi dvěmi procenty a mnohem hlouběji, nemyslíte si, že toto rozhodnutí je opravdu vážné porušování mandátu ECB? Děkuji. Thank you. I'll start from the last... Děkuji. Začnu tím, co jste zmínila jako poslední věc. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že uh, si nemyslím, že bych doporučil odborům, aby požádali o vyšší mzdy, protože to spadá do kompetence sociálních partnerů. Není na uh, centrálních bankéřích, aby říkali odborům, co mají dělat a co ne. Jak už jsem řekl ve svém úvodním projevu, jsme přesvědčeni o tom, že inflace je tedy na cestě konvergence a to tedy platí pro celou řadu eh, statistických údajů, analýz a tak dále. Ta konvergence probíhá samoudržitelným způsobem. To znamená, že nebude potřeba, aby program APP eh, pokračoval po tom datu, který byl zmíněn na tiskové konferenci, aby bylo té konvergence eh, i nadále dosahováno. My se domníváme, že naše politika byla v tomto smyslu velmi účinná. Zároveň je to tak, že pokyny, které byly zveřejněny eh, v minulém rozhodnutí Rady guvernéru, explicitně konstatovalo, že úrokové sazby eh, zůstanou na stávající kon- eh, úrovni. A to až do léta roku 2019. A pouze v případě eh, potřeby je Rada guvernérů ochotná tento přístup změnit. To znamená, že my nemáme eh, v úmyslu říkat něco o rostoucích úrokových sazbách. Pokud jde o fiskální daňovou politiku, tak je na snadě, že země, které jsou za- zadluženy, mají tedy udržitelnou daňovou politiku. Nyní se oživuje růst a zadlužené země, především zadlužené země, by měly si vytvořit fiskální rezervy pro období, kdy ten růst opět začne klesat. To je zkušenost, kterou jsme vyvodili eh, z krize krize nás poučila v mnohem a jednou z těch věcí je to, že země, které mají mnoho rezerv, mají také um, velmi robustní rozpočtové podmínky a v okamžiku, kdy udeří krize, jsou schopny například investovat veřejné prostředky. Jiné země, které nemají takové, takovou silnou rozpočtovou pozici, pokud budou mít bankovní problémy, nebudou moci učinit to samé, protože trhy se budou domnívat, že jejich daňová pozice není udržitelná, jejich fiskální pozice není udržitelná. To znamená, že krize nás poučila v mnohem, ale je mimo jiné jasné, že do budoucna, když, je, když jsou dobré podmínky, když se nám <clears throat> dobře daří, tak je potřeba si vytvářet eh, rezervy a využít té příležitosti. Eh, když svítí slunce, tak musíme opravovat střechu, tak to obrazně to někdo popsal. To je tedy názor na fiskální politiku. Pokud jde o mzdy, My jsme přesvědčeni o konvergenci inflace. Jsme přesvědčeni o tom, že tedy se potvrzují naše odhady. Odhady inflace jsou totiž těsně spjaty s našimi cíly. A hospodářství, které je i nadále silné, vede k tomu, že nebo souvisí s tím, že eh, nezaměstnanost klesá. A vidíme, že nominální mzdy rostou, postupně rostou. Aktuální údaje o nominální kompenzaci pro, na jednoho zaměstnance eh, hovoří o tom, že Eh, už to nebude 1,6, eh, ale 2 To znamená, že to jsou ty jednoznačné tendence, které se začínají projevovat a my se domníváme, že díky naší měnové politice eh, bude tedy míra inflace odpovídat našim odhadům. Marko Vali. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych navázal na poslední otázku, kterou zmínila paní Matyáš a která se týkala inflace. Vy neberete v potaz eh, krátkodobé hodnoty eh, měnové politiky, uvažujete spíše dlouhodobě. Dobře, samozřejmě, že je potřeba rozlišovat mezi klíčovou inflací a celkovou inflací. Například zjišťujeme, že vzrostly ceny ropy, že vzrostly i ceny potravin. Klíčová inflace 0,9 Já mám pocit, že v nadcházejícím období to bude tak, že cena ropy, pokud by se snížila, tak by se snížila i inflace. A myslím si, že ECB by tak nedosáhla svého cíle cenové stability. Rád bych se vás tedy zeptal na jednu věc. Jak tedy pracujete s těmi titulkovými zprávami týkajícími se inflace? Pokud by došlo k dalším změnám, mohli byste koncipovat vaši politiku ještě expanzivněji? Vy jste hovořil o tom, že se tedy snižuje úroveň NPL. A já se domnívám, že je potřeba, abychom dosáhli určité rychlosti, ale zároveň musíme dbát na to, aby to nedalo eh, neposkytlo příležitost různým spekulacím. Proto bych se vás rád zeptal, jestli je možné podle vašeho názoru vytvářet určitý tlak na eh, obchodní banky v západní Evropě vznikla studie, která hovoří o tom, že je nebezpečná koncentrace v německých a ve francouzských bankách vzhledem ke skutečnosti, že trh je ve skrze zdraví, tak se domnívám, že eh, to nebude eh, problematické, ale pokud by mělo dojít ke krizi, tak eh, by tyto tituly, eh, o kterých je řeč, snadno ztratily hodnotu. To znamená, že si myslím, že bychom neměli mít na, na paměti pouze NPL, ale také tituly druhé a třetí úrovně. Takže bych se vás rád zeptal, jak se na to tváříte, co tomu říkáte. Ano, začnu tou druhou otázkou. Ve svém úvodním příspěvku jsem hovořil o tom, na co jste se vyptal. My jsme zmiňovali snižování a sdílení rizika. Řekl jsem, že eh, riziko se už snížilo a kritéria, pro, eh, která Eh, charakterizují zdravou situaci bank, o tom jednoznačně hovoří. A další snižování risk eh, probí, rizik probíhá tím, že se tedy eh, snižuje objem NPL a toxických aktiv v portfolích některých velkých bank. To znamená, že mohu jednoznačně říci, že s vámi souhlasím. A druhá věc, to je tedy in, míra inflace. těch nadcházejících extrapolacích tedy počítáme s poklesem cen, to znamená, že počítáme s tím, že inflace se v nadcházejících měsících bude pohybovat kolem procenta a půl, ne pod dvěma procenty, ale následně se ta eh, inflace základní bude postupně zvyšovat a v našich odhadech na příští tři roky. Počítáme se snížením cen ropy, ale zároveň se zvýšením inflace. To znamená, že v posledním čtvrtletí roku 2020 klíčová inflace bude eh, tedy vyšší než ta doprovodná inflace, pokud se nemýlím, tak to bude 1,9 nebo 2 a ta eh, eh, tady myslím tedy inflaci bez cen potravin a energie. To je tedy ta e, doprovodná inflace a potom ta základní inflace, ta bude e, nižší 1,7 nebo 1,8 v ve v posledním čtvrtletí roku 2020. To znamená, že e, takto jsme tu vaši otázku pochopili. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo Gerolf Anemans. Omlouvám se, Gar- eh, Barbara Kapel. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane předsedo Dragi. Vy jste dneska řekl jednu věc, kterou považuji za velmi zajímavou. A sice navzdory tomu, že eh, doběhne APP investiční politika ECB bude pokračovat. A já bych vás tedy ráda požádala, abyste nám vysvětlili, jak si to představujete. Znamená to, že bilanční suma, eh, která je tedy v tuto chvíli obrovská, 458 eh, miliard euro, že tedy eh, bude platit nadále. Tady bych byla ráda za vysvětlení. A kromě toho mám dopr- doprovodnou otázku, která se týká rozvah bank. Ráda bych se zeptala, jestli ECB má dostatečné know-how a dostatečné nástroje na to, aby mohla řešit rizika eh, takovýchto rozvah, aby je mohla tedy eh, analyzovat. A ještě jedna doplňující otázka týkající se cen nemovitostí a program APP měl velký dopad na náklady eh, finančních nástrojů a také na eh, náklady eh, nebo na rendity u půjček. Evropská nebo německá banka například řekla, že Eh, jsou některé nemovitosti v tuto chvíli o 35 nadhodnoceny. To znamená, že bych se vás ráda zeptala, jak to bude vypadat po konci APP, jaké dopady to bude mít především na sektor nemovitostí. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Chtěl bych ještě jednou přečíst to, co jsem řekl o závěrech poslední tiskové konference. Rozhodli jsme, předpokládáme, že po září snížíme nákup e, na 15 miliard a že program ukončíme v prosinci a toto souvisí také s výhledem eh, střednědobé inflace. Dále se hovoří o tom, že toto neznamená, že eh, měnová politika bude méně expanzivní, protože nadále bude doprovázet eh, hospodářskou expanzi po několik dalších let, takže se budou opětovně kupovat splatné cené papíry po určitou dobu a také my signalizujeme, že základní úrokové sazby zůstanou na stejno minimálně do poloviny příštího roku. To je tedy to, co jsme rozhodli. My očekáváme, že úrokové sazby zůstanou na na stejné úrovni minimálně do léta 2019 a tím pádem také chceme, aby inflace zůstala více méně v souladu s našimi výhledy. Já již jsem o tom hovořil v rámci odpovědi na první otázku. E, a hovořil jsem o tom, jak monitorujeme potenciální rizika. My v současné době nevidíme, že by byly určité neschody mezi třídami aktiv. Takže v některých zemích ve kterých hlavních městech eh, dochází k prodloužené eh, evaluaci určitých eh, dluhopisů. A poslední volatilita na trzích však neměla žádný velký význam. Existují určitá lokální rizika, která se také řeší například makroobezřetními nástroji. A bubliny jsou velice nákladné pro ekonomiku, jestliže jsou doprovázeny nadměrným růstem úvěrů. Ale podíváme-li se na to, pak vidíme, že eh, úvěry rostou jenom umírněně. Takže celkově řečeno, jak již jsem na počátku slyšení řekl, nevidíme tady žádné známky, že by došlo nedospělo k podobnému vývoji jako před velkou poslední krizí. Děkuji. Děkuji, Gabriel Mato. Děkuji, pane předsedo. Jako vždy, pane Draghi, je nám potěšením eh, vás tu vidět u nás ve sněmovny. Nyní eh, pracuji na výroční zprávě ECB. Doufám, že tento text budu mít hotový před letními prázdninami. A mám tři dotazy. Uh, neproplácené půjčky NPL. Banky v eurozóně zaznamenaly určitou redukci za posledních 3-4 rok z 8 na 5,2 Jak můžeme tedy zajistit, že v těch členských státech, ve kterých je finanční sektor více postižen těmito NPL, aby pak následně obdrželi nižší míru financování díky těm novým opatřením, které se tu vytvářejí. Druhá otázka ohledně postupného stahování stimulu a potřeby, eh, kterou sdílíme, nebýt eh, tak eh, být tedy přísnější. Vidíme, eh, že eh, míra nezaměstnanosti poklesla v eurozóně na 8,4. Ano, to je určitá pozitivní tendence. Ale jak zajistit, aby toto pokračovalo i s tím scénářem stahování stimulu, které nyní zaznamenáváme? A v neposlední řadě otázka kryptoměn. To je téma, které mne velice zajímá. Evropská centrální banka z dlouhodobého hlediska si myslí, že by tento trh kryptoměn mohl narůstat a hodláte to tak nějak zahrnout to do vaší politiky? Jaká rizika či naopak pozitiva v tě, u tohoto druhu měn vy vnímáte? Thank you. Děkuji vám. Otázka zdali snížení NPL by mohlo nastartovat ekonomiku. To je stejná otázka, kterou jsme si kladli před několika lety, když ECB a další orgány se snažili o to, aby banky měly správné kapitálové poměry. A otázka, odpověď zní ne odpověď zní ne. Takže NPL, pokud by se dále zvyšovaly, pak by to zvyšovalo i objem úvěrů. Ale tak, aby banky mohly získávat peníze z soukromého trhu, pak musí také snížit své objemy NPL. My vidíme banky, které eh, byly schopny snížit eh, dramaticky své objemy NPL a ovšem na druhé straně také získali hodně kapitálu z soukromého trhu. Něco takového jsme si nedovedli představit. To znamená, že snižování eh, NPL, objemu NPL jde ruku v ruce s posilování bank. A druhá otázka. Mo- měnová politika zůstane expanzivní a my říkáme, že potřebujeme také akomodaci a tím myslíme to, že inflace se přiblíží našemu cíli a tím pádem také bude se ukončovat vliv programu APP. Eh, Rada guvernérů již toto takto vyhodnotila. My se totiž domníváme, že ekonomika je dostatečně silná na pokračování expanze, i když APP snížil svůj význam, ale my jsme také e, v současné době formulovali signalizaci úrokových sazeb a také jde o to, aby se kupovaly splatné cené papíry. Takže měnová politika eh, poběží do eh, prosince a také se budeme snažit o reinvestování splátek jistin. A potom také Rada guvernérů je schopna přizpůsobit tyto nástroje e, e, vůči úrokovému střednědobému výhledu. A pokud se týče kryptoměn, my zcela sdílíme pochybnosti ostatních dohledových orgánů, že bychom měli nadále posílit ochranu střebitelů u kryptoměn. A také jsme se tady bavili o praní špinavých peněz, protože my vidíme, že také e, kryptoměny jsou anonymní a právě proto požíte, požívají e, velké podpory. Ale částky jsou tady malé a musíme říci, že v kryptoměně, v eh, kryptoměny nehrají v eurozóně žádnou velkou roli. Kryptoměny nejsou dobrým prostředkem placení jako peníze, protože jsou volatilní a také neexistuje žádná instituce, která je podporuje. ECB podporuje euro, protože euro dnes je také euro budoucnosti, ale kryptoměny se stále mění, takže toto nás neznepokojuje. Děkuji, Jakob von Weizsäcker. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás, pane Draghi. Já mám otázku týk týkající se rozvah bank. Dobrá zpráva je ta, že budeme mít také podporu SAF a máme tady také požadavek 8% a pak budeme moci také tímto způsobem operovat s rozváhami národních bank. Toto by mohla být dobrá zpráva, ale pak tady máme také opačný problém. A to jsou státní bilance, které ovlivňují bilance bank. A já pracuji na dokumentu SPB, kde Singa Tranč by vedl také k tomu, aby rozvahy státu mohly také být dobře využívány. Co si myslíte o této strategii? Existují i jiné strategie, které řeší které řeší otázky propojení státních a bankovních bilancí. My bychom chtěli poděkovat komisi za vykonanou práci. My o tomto budeme provádět konzultace a také budeme se zabývat příslušnými oblastmi, které spadají pod náš mandát. Tento návrh již není velkou prioritou, i když to tak vypadá. Návrh komise se odchyluje od eh, zpráv Task Force a také eh, ty tranše k těmto se budeme stavět identicky z hlediska kapitálu. A pokud se týče likvidity, takže celkově to bude nabízet větší pobídky pro investici do tohoto produktu. Ale na druhé straně je tady také určité riziko. Komise také je pro soukromé vydávání SBS. Celkově je to dobrý výchozí bod pro řešení situace, která by mohla vést k nestabilitě, e, například jak na straně státního systému, tak i bankovního systému. Takže práce v této oblasti by mohly pokračovat a myslím si, že ještě nepadlo poslední slovo. Je to určitá fiskální kapacita a měli bychom se tím nadále zabývat. Thank you. I mean, I very much agree with... Já s vámi velice souhlasím, že se musíme zabývat eh, orgány, které mohou vytvořit SBBS. Já také souhlasím s tím, co si myslí ESRB, ale mě by zajímalo, podíváte-li se na tu senior tranche, zajímalo by mě, zdali by to mohlo opravdu probíhat tak, aby státní bilance a bankovní bilance nebyly příliš propojeny. Otázka je, zdali toto bude atraktivní pro trhy, protože to je problém na základě diskuse. To je o to, jde o to, aby se vytvořil produkt, který bude atraktivní produkt. Takže já si myslím, že v této otázce s vámi mohu souhlasit. Thank you, Werner Langen. Děkuji a nyní Werner Langen. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji vám za ten přehled který jste nám poskytli. Já již dlouhá léta bojuji za to, aby tady byla jasná definice inflace. Vy jste před několika lety řekli, že eh, klesající ceny energie jsou volatilní a že hrozí deflace. Dneska jste řekl, že inflace je 2% bez a bez cen energie je to 1%. Nicméně ceny energie je, energií jsou součástí inflace a proto bych rád věděl, jakým způsobem si tedy e ECB chce nově definovat inflaci. Buď to bude tedy pod dvěma procenty pro celou inflaci, anebo e, to rozdělíme na volatilní část a na tu e, klíčovou část. Já si myslím, že doposud tady jsou určité rozpory. A s tím souvisí ještě jedna otázka. Před deseti lety e, nebo před deseti lety tedy klesly úroky, od té doby jsou nízké. Já bych se rád zeptal, do jaké míry tedy bude ECB následovat hm, cestu USA. V tomto smyslu to je jedna věc. A druhá věc, eh, Eh, vy jste hovořil o těch cílech, které rostou, nicméně ta částka, ten cíl pro Německo eh, oproti cíli pro Itálii vzrostl v neposlední řadě i proto, že italská centrální banka si nakoupila dluhopisy ve Frankfurtu a nyní otázka zní, kdo za to bude ručit, protože dokud bude existovat euro a dokud ne, to nebude problematické, tak můžeme říci, dobře, ono se to v průběhu let vyrovná, ale ta tendence je naprosto jednoznačná. A myslím si, že eh, je na snadě otázka, kdo v posledku ponese to riziko. A konečně poslední věc, oddělení bank a států. Vy jste to propagovali po dlouhá léta, nízké úrokové sazby, nicméně vedly k tomu, že eh, ve čtvrtině členských států EU vzrostl podíl státních bank. To znamená, že v tomto smyslu jste se minuli cílem. A já bych se vás proto rád zeptal, jak chcete tu situaci zlepšit, pokud nezavedete nějaké nové nástroje. A navazuji na otázku pana Jakova von Weizsäckera. Děkuji. Musím jasně říct, že náš cíl eh, je tedy eh, dán tou základní inflací, do které je zahrnula, zahrnuta i cena energie. Je to tedy ta celková inflace, headline inf- inflation. Ta další opatření a další ukazatele jsou také důležité, tak abychom pochopili, eh, pochopili, do jaké míry je ta konvergence stabilní. Jestli to závisí na cenách, protože my nesmíme zapomínat na to, že naše konvergence je středně doba. To znamená, že e, musí být do určité míry stabilní. A pokud tedy e, dosáhneme té celkové míry inflace ve výši 2% díky eh, rychlému nárůstu cen potravin a ropy. Eh, a pokud ta cena potravin a ropy má, ropy má zase klesat, tak to není eh, správné. A proto tedy měříme inflaci i jinak. Měříme například inflaci bez eh, ceny ropy a potravin a díky tomu se snažíme vlastně zachytit to, co se děje v reálné ekonomice bez ohledu na eh, ceny, které jsou velmi fluktuační. A pokud se podíváme na tato opatření jako na nějakou dodatečnou informaci, která nám pomáhá eh, odhadnout, do jaké míry je ta konvergence stabilní, jestli je střednědobá, anebo jestli je krátkodobá. Proto tedy máme eh, různé definice, ale není to zmatečné. Naším cílem je hlavně ta celková inflace. Eh, pokud jde o cíl 2, tak vy jste řekl, že ten trend jasný, je jasný. Podle mého názoru ten trend není jasný, protože uh, se uh, to zvýšilo, nyní se to zase snížilo, ale v jiné věci máte pravdu. Uh, země musí se snažit o konvergenci a musí provádět strukturální reformy. Tato unie nebyla založena na tom, že tu budou stálí dlužníci a stálí věřitelé. tato, cí, tyto cíle jsou do značné míry ovlivněny programem APP. Vidíme, pokud e, tedy vidíme, že závazky e, rostou, tak reagujeme a e, Myslím si, že do budoucna tedy zaznamenáme pokles v cíli 2, alespoň pokud jde tedy o program APP. Tolik tedy k této otázce. A poslední otázka se týkala jiných opatření vedle eh, toho oddělení bank a státu. Já si myslím, že spojení mezi státy a bankami se ukázalo být faktorem, kvůli němuž byla ta krize ještě palčivější, než by byla bývala byla. A opatření, která řeší tento problém, ať už v eh, na základě nástrojů soukromého trhu nebo na základě obezřetnostních opatření, dohledových opatření, jsou, eh, všechna tato opatření jsou vítana. Nicméně si nesmíme nic nalhávat. Pokud tady dojde k závažné krizi státního dluhu, tak banka, která nebude mít ve svém portfoliu žádné dluhopisy, eh, tak eh, že by neměla problémy. Já si myslím, že všechny banky budou mít v takovémto případě problém, ať už ty dluhopisy ve svém portfoliu budou mít nebo ne. Důvodem, důvod je jednoduchý. Pokud dojde ke krizi státního dluhu, tak se zhorší likvidita a peníze zkrátka odtečou z té země a bude jedno, jestli ty veřejné dluhopisy portfoliu dotyčné banky budou nebo ne. I eh, hodnocení důvěry tedy klesne a musíme si uvědomit, že eh, ten kredit rating v podstatě odpovídá hodnocení veřejného dluhu. A taková země, eh, nebo v takové zemi bychom museli za financování platit mnohem více. To znamená, že v takovém případě by to poskytlo skutečně všechny Děkuji. A nyní Nina Jill. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, jsem zde. V první řadě bych eh, chtěla hovořit ohledně Brexitu. Eh, Libra se propadá z důvodu odchodu eh, našeho ministra a otázkou je, jak řešit eh, nestabilitu. S výhledem Brexitu a po pokračování těch derivativních smluv, jak to vyplynulo ze zprávy o stability z minulého týdne, naše orgány hovoří, že tu máme určitou možnost dočasných opatření od března 2019. Může ještě Evropská unie naplnit nějaké odpovídající sliby? Jedná se o nějakých 20 9 miliard v oblasti derivativů, které budou neobchodovatelné od března příštího roku. Takže pane předsedo Draghi, jak zareagujete na toto zhodnocení eh, Bank of England? A myslíte si, že tu bude nějaký dočasný režim pro vyřešení? Mají pravdu nebo ne ohledně připravenosti či nepřipravenosti evropské strany? A za druhé vám děkuji na vaši reakci ohledně toho klimatického dopadu měnové politiky. Tady se přikláním k tomu, co jste již předeslal o tom, jak je tedy možné nakupovat ty zelené dluhopisu. Nicméně chtěla bych to více objasnit. Provedli jste analýzu klimatického dopadu Eh, vašich eh, nástrojů. Probíhá hodnocení dopadů, které by tedy zavedla vaše banka. Z jedné studie vyplynulo, že 62 procent určitých eh, dluhopisů jsou vysoce zodpovědné za vysokou míru uhlíku. A pak je tu balíček týkající se udrži- eh, investic do udržitelných financí. Nevím, zda tento balíček není málo ambiciozní, nebo zda se příliš soustředí jenom na klimatické prvky a pak nezmiňuje zase ty uh, otázky sociální zprávy vyplývá z toho, že investice nejsou udržitelné. Takže jak toto zefektivnit? Poradíte nám? The, <clears throat> certainly uh, some of the... Určitě mohu říci, že některé uh, smlouvy jsou podrobeny clearingu a určitě některé z nich jsou problematické, to bez pochyby, jak z důvodu možné změny legislativy, že se změní definice ve smlouvách, anebo mu jde dojít k událostem, které postihnou právě podmínky nebo naplnění těch smluv v budoucnu. A částky nebo množství, které z těch smluv budou problematické, to bude záviset také na tom, které vyprší před březnem 2019. A za druhé, to bude záviset na tom, zda e, obě strany budou mít příslušnou legislativu, která do určité míry zmírní ten problém. Ale z naší strany, naše hledisko bude takové, co budou ty soukromé příslušné strany dělat, aby zmírnili ten problém. A za druhé, z toho, co já vím, tak nemáme analýzu dopadu našeho programu nebo těch z klimatických eh, ustanovení v rámci našich programů, ale určitě vám mohu říci, že se na to zaměříme, abychom zjistili, jaké to bude mít dopady. Ještě jednou prosím, jaká byla ta třetí otázka? Jak mohou být zefektivněny ty investice do udržitelnosti? Komise se snaží soustředit spíše na ty klimatické aspekty, ale ne na oblast uh, sociální a oblast zprávy. Já bych řekl, že tedy v první řadě vítáme akční plán komise na toto téma i tedy legislativní příslušné návrhy. Souhlasíme s navrženým rozvojem evropského poměřování udržitelných aktivit a stejně tak ty záměry posílovat zveřejňování dokumentů o udržitelnosti a také novou kategorii těch měřítek pro uhlíkovou oblast. Tedy Vítáme navýšenou transparentnost, to lepší možnost poměřování, dosažování cílů udržitelnosti a zapojení i do toho finančního procesu a to, že díky tomu se vyhneme také nadbytečnému překrývání. To znamená, myslím, že můžeme plně souhlasit s tím, co tvrdí komise. Thank you, Georgios Děkuji, Georgios Kircos, prosím. Děkuji, projevě. Projevě Děkuji vám. Pane Draghi, po konci řeckého programu došlo k navýšení zájmu Řecka o další kroky ECB. Tady se nejedná jenom o měnovou záležitost, jenom o prostředky. Chceme vědět, jak se dále zachová ECB. Kdy si myslíte, že budete vědět, nebo kdy dokončíte eh, studii vaší banky ohledně řeckého zadlužení, ohledně výhledu a zhodnocení dluhu. To je první dotaz. Druhý dotaz také velice zajímá Řecko. Existuje nějaká možnost i eh, nějaká možnost zapojení řeckých bank do systému quantitative easing? A za třetí, a další věc, která znepokojuje řeky, my jsme se dotázali pana Stonarese, když poslanci vycestovali do řeckých bank, jak to bude s tím, s tou výjimkou Řecko tedy vystoupilo z programu a pan Stoner řekl, že guvernér Řecké centrální banky předloží pozitivní návrh, že tedy podpoří pozitivní přístup. Jaký je postoj Evropské centrální banky k těmto věcem? Děkuji. V první řadě bych zareagoval na ty první dvě otázky mohu říci, řecká strana se stane součástí toho kvantitativního uvolňování právě pouze díky eh, tomu eh, výstupu. Ty eh, pouze ukončení programu tuto možnost automaticky neumožňují. Takže tímto, touto odpovědí se dostávám k první otázce to hodnocení udržitelnosti, na tom vše bude závazet a stá, stejně tak my také vypracujeme naše vlastní hod, zhodnocení možných rizik. Ve chvíli, kdy Řecko bude mít tedy tu výjimku, ostatně bude to záviset také na zvážení euroskupiny celé řady opatření, zda může být součástí toho eh, kvantitativního uvolňování na základě nedávného vývoje. Myslím, že musíme počkat na eh, tyto eh, odpovědi z celé řady parlamentů, které musí vlastně schválit ta rozhodnutí předložená euroskupinou a pak budeme muset vyčkat také na rozhodnutí Rady ESFF. A teprve poté můžeme zvažovat eh, provedení zhodnocení udržitelnosti, zhodnocení zprávy eh, rizik. Děkuji. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker. Děkuji vám. já si myslím, že budete to muset udělat až eh, do toho období 2032. A já mám jednu následující otázku, která navazuje na vaši odpověď eh, na otázku pana eh, Langena. Týká se to, že banky by měly trable, i když by měly oddělené rozvahy. Například v Kalifornii došlo ke krizi dluhopisů, ale toto nevedlo ke bankovní krizi. A právě proto chci položit podobnou otázku. Neměli bychom tady eh, řešit například otázku diversifikace a Potom je tady denominační riziko, které je zásadní, které se však v Kalifornii neobjevuje. A v této souvislosti eh, zde byly vydány závěry rady, které chtějí posílit například sociální ochranu a podobně. Takže bychom možná mohli snížit denominační riziko a možná, že bychom se mohli dostat pak do situace Kalifornie. A já bych u sociální ochrany se od vás chtěl dozvědět, jak Eh, vidíte, jak nahlížíte na z, zajištění v oblasti eh, zaměstnání. To znamená, že tady se propojují prvky eh, pojišťovací s prvky zajišťovacími. Takže nejdříve odpověď na druhou otázku. Já to vidím velice pozitivně. Myslím si, že to je správná věc. A je tady otázka toho, že tady máme otázku stabilizace a je to také kompatibilní s měnovou unii a také to podporuje mobilitu pracovníků. Takže je to pozitivní ze všech možných pohledů. Musí to být správně navrženo, musí to brát potaz také stávající pojišťovací systém, musí to také brát v potaz různé struktury trhu práce, ale já osobně chci říci, že to je opravdu to správné, co by se mělo udělat. A potom ještě k tomu drášemu druhému aspektu. Příklad Kalifornie či Texasu v průběhu krize v 80. letech je příklad, který nám ukazuje, jak dobře integrovaný bankovní svaz by mohl zabránit šíření krize z bankovního sektoru eh, z jednoho místa na zbytek eh, eh, ekonomie. Myslím si, že to bylo někdy v 80. letech, došlo k propadu eh, cen ropy a také zbankrotovaly prakticky všechny texaské ropné firmy a vyschla ekonomie. Po 20 a to bylo proto, proto to, že legislativa zakázala poskytovat úvěry Texasu. A tato legislativa byla odstraněna a potom banky mohly obchodovat a začaly vzkétat. Vedl, potom byla další krize, která měla dopad na schopnost bank poskytovat úvěry. Takže soukromé sdílení rizik může být velice efektivní, než jsou například využity veřejné fondy pro uhrazení dluhů a tedy e, dva druhy restrukturalizace druhů. Vůči tomu jsem skeptický. Když vstoupíte na toto pole, tak zjistíte, že všechno je vzájemně provázané. Myslím si, že nejlepší je vyhnout se krizi veřejného sektoru a veřejných dluhů. Takže trvalá udržitelnost, to je to nejdůležitější, tak by to určitě formuloval i můj předchůdce. Děkuji vám. Oni v USA mají také federální rozpočet, což jsou přece jenom jiné podmínky a mají také federální stát, takže je tam trošku jiná situace. Kolega Matušelo, děkuji vám pane předsedo. Mám několik otázek. Moje první otázka je, quantitative easing bude ukončen a to bude souviset také s jednotlivými zeměmi. Dovedete si představit, jaký dopad bude mít quantitative easing na Itálii? A druhá otázka. Existuje agenda vlád a zde zatím se nemá diskutovat o budoucnosti důchodu a o snížení zadlužení. O tom se v minulosti stále diskutovalo, o tom stále hovořila ECB. ECB vyjadřovala obavy z hlediska finanční situace v Itálii. A jak to vypadá? Myslíte si, že tady bude určitý apel na Itálii nebo bude pokárána Itálie? Takže k první otázce. Když jsme vydali poslední rozhodnutí na radě guvernérů, tak jsme se rozhodli tak proto, protože jsme se rozhodli pro konvergenční inflaci a že tento proces bude odolný a my jsme také byli přesvědčeni o tom, že tento proces již probíhá. Vždy musíme myslet na to, že naším eh, mandátem je cenová stabilita eh, naším úkolem nebylo chránit zisky bank, když jsme byli kritizováni, jestliže jsme stanovili nízké úrokové sazby a byla by údajně ohrožena eh, ziskovost bank, ale tak tomu určitě nebylo z dlouhodobého hlediska. A nebo ochraňovat zájmy pojistitelů právě kvůli nízkým úrokovým sazbám. Ale jak vidíme, tak pojišťovny si stojí dobře. Právě proto, protože závazky stouply kvůli nízkým úrokovým sazbám a také aktiva stoupla. Takže naším mandátem není chránit národní rozpočty. To je tedy ta nejnižší úroveň. My jsme přesvědčeni o tom, že ekonomika se posílila a snižování či ukončování APP je doplňováno dalšími programy a právě akomodace je vhodná. Na, k, trhy nereagovaly na naše rozhodnutí dramaticky, vůbec ne. A k druhému bodu, já si myslím, že bychom měli vyčkat a zatím nevydávat žádné závěry. Takže uvidíme, jaká budou fakta, z těch budeme vycházet. Takže zatím byla jenom slova, slova se změnila, ale my musíme vidět fakta, než vyjádříme náš názor. Děkuji, Pervaš Beres. Pane předsedo, Děkuji vám za vaše odpovědi. Já nebudu opakovat svou první otázku, i když bychom chtěli dále pokračovat výměně názoru. Já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co řekla nyní Nina Gel a také, co řekl kolega Utason. Já s vámi souhlasím. Peněžní politik politika sleduje cíle, které jsou formulovány ve smlouvě. Měnová politika nemá vstupovat do oblasti jiných politik, což je například podpora konjunktury či trvalá udržitelnost. Ale jestliže máme osvědčenou praxi, tak tady existuje představa, jak se provádí dohled nad investicemi a také monitoring. Jak si tedy toto představujete? U strategií centrální banky, u eh, reportingu a u monitoringu, jaké strategie si představujete? Všech jak bychom mohli také podpořit trvale udržitelné investice. Já nechci tady, eh, abyste si hráli nějakým způsobem s dlouhodobými cíly, chci eh, o vás něco vědět o reportingu a monitoringu. My se domníváme, že pracujeme transparentně. Máme program CSPP, a můžeme také dávat agregované částky investičních dluhopisů, ale naši odborníci nám říkají, abychom nezveřejňovali jednotlivá čísla a množství, protože někteří účastníci trhu by se dostali do situace, kdyby z této znalosti mohli těžit. A právě proto my bychom pak nemohli řádně naplňovat náš mandát. Ale my bychom se samozřejmě u agregovaného reportingu mohli zlepšit. Darius Rozáty. Yes, uh, thank you, Chairman, and thank you. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám, pane předsedo ECB, za to, že jste mezi nás přišel. Mám dvě otázky. Za prvé, definice cenové stability. My víme, že ECB používá definici cenové stability, aby definovala inflaci, jestli a ta inflace tedy má být těsně pod dvěma procenty. To je tedy definice cenové stability. E, nicméně pro e, nominální konvergenci, když hodnotíme výkonnost jednotlivých států, které kandidují na členy měnové unie, tak ECB e používá jinou definici cenové stability používá v podstatě nejnižší inflaci, in, míru inflace eh, a já tady mám určité pochybnosti, které bych vám rád řekl. Vypadá to, že tady máme dva různé významy stejné věci, stejného pojmu, který se eh, objevuje ve smlouvách. Ano, my ve smlouvě hovoříme o cenové stabilitě tečka, ale já bych vás rád požádal, pokud, eh, jestli byste nám nevysvětlil ten rozdíl mezi těmi dvěma různými definicemi, které se to používají. A druhá otázka se eh, týká přímých monetárních transakcích. Vy jste o tom nic neřekl a já bych chtěl, abyste potvrdil, že ten program OMT stále trvá, a že ECB v případě, že to bude potřeba, eh, tento nástroj použije. Otázka číslo dvě. Odpověď zní ano, je to součást našich nástrojů. A otázka číslo jedna, ty dvě věci jsou poněkud odlišné těsně pod dvěma procenty ve střednědobém výhledu, to je náš cíl, ale tady jde o definici inflačního cíle v souladu s naším mandátem, pokud jde o cenovou stabilitu. Ta druhá věc, tady jde o odhad nebo analýzu konvergence potenciálních členů v naší unii. To znamená, že účely dvou definic jsou odlišné. Jedna, jedna definice vlastně o, an, hodnotí konvergenci a druhá se týká té cenové stability. Dobře, ale já na to navážu. Dejme tomu kandidátská země, která by se chtěla stát členem, tak budete tedy uh, definovat jejich míru inflace na základě konvergence s mírou inflace v eurozóně. My tedy chceme, aby naše inflace byla těsně pod dvěma procenty, nižší než 2%, těsně pod dvěma procenty, ale nemůžete tady mít dva různé benchmarky. Nemůžete eh, připustit, aby kandidátské země měly nižší inflaci, když vstoupí do měnové unie. Ale to je v podstatě důsledek toho stávajícího přístupu, protože smlouva žádá o to, aby inflace byla eh, co nejblíže průměru tří zemí s nejnižší inflací. A vy Tedy v podstatě po eh, těchto kandidátských zemích chcete, aby měli inflaci eh, zhruba 1,1 nebo chcete, aby měli něco těsně pod dvěma procenty. Eh, já zopakuji to, co jsem řekl. Ty dvě situace jsou odlišné a ten průměr z těch tří nejnižších, to v podstatě bylo sepsáno v době, kdy ta inflace byla vyšší a když eh, rizika vyplývala z vyšší inflace. My tedy chceme zajistit to, aby země, které eventuálně vstoupí, měly inflaci, která bude konvergovat eh, s tím naším cílem. Eh, a dříve ta inflace byla vyšší, ale jak jsem tedy už jednou řekl, účely obou definic jsou velmi odlišné. V jednom případě jde o konvergenci v rámci měnové politiky, v druhém případě jde o konvergenci v závislosti na to, co daná členská země nebo kandidátská země dělá ve své, eh, své bytné politice. Děkuji. A nyní má slovo Notis Marias. Děkuji, pane Draghi. Rád bych se vás zeptal na rozhodnutí Euroskupiny o řeckém programu. Jak jistě víte, třetí program eh, počítá s velmi přísnými opatřeními. Eh, ta opatření eh, tu zůstala, jsou možná ještě přísnější, ale 24 miliard euro tady chybí. My máme velké problémy s nesplácenými úvěry. A jak jste sám řekl, hrozí riziko zpěté s NPL a musíme tu situaci nějak řešit. Podle našeho názoru by to tedy nemělo mít takovýto škodlivý dopad odpad. My tu máme 24 miliard euro na restrukturalizaci bank, ale ty prostředky nebyly využity v úplnosti a proto bych se rád zeptal, jestli se domníváte, že ta část nevyužitých peněz by mohla být využita na NPL, protože my NPL musíme vyřešit takovým způsobem, aby lidé nepřišli od střechu na, od střechu nad hlavou tyto prostředky jsou prostředky, které zatím nebyly využity. Já jsem se vás na stejnou věc zeptal před rokem a půl a Nyní tedy objem NPL roste, hrozí riziko, že lidé přijdou o střechu nad hlavou, ale máme tu tedy 24 eh, miliard euro z třetího programu a proto bych se rád zeptal, jestli tyto peníze je možno použít na to, abychom pomohli lidem, tak abychom dosáhli zlepšení situace. Rá, byl bych rád, kdybyste mi dokázal na tuto otázku odpovědět. Um, first of all... Ano, v první řadě nevím, zda ta, přesně ta čísla, na která se odkazujete, ale určitě to není mé rozhodnutí, je to rozhodnutí členských států. A za třetí, pokud mohu parafrázovat tu vaši otázku všeobecněji, Nemohly by veřejné prostředky být využity pro odkup NPL od bank, možná za takovou cenu, kde by banky neměly žádné ztráty, tak aby ty druhé strany v rámci NPL byly ochráněny. Ale to nebylo možné, protože pro tu státní podporu, ani aby jiné země činily něco podobného v posledních letech, protože existují pravidla právě v oblasti státní podpory, které by narušily takovýto proces. Pokud mi dovolíte, pane předsedo, a budu pokračovat opět řecky. Jak víte, bylo rozhodnutí komise vydané v březnu o podmínkách vytvoření těch takzvaných špatných bank, tedy kritéria pro to, jak pak řešit tu problematiku NPL na základě zkušeností z Itálie. A na co se tady tážu? od z třetího programu, protože máme eh, těch dodatečných 23 miliard a speciální program na ochranu eh, Řecka, tak nebylo by možné toto využít právě k té vyřešení problematiky NPL. No jak jsem vám již řekl, to není jenom mé rozhodnutí, nicméně i tak, i kdyby tyto prostředky byly dostupné, principiálně mohly být využité, tak by tu byly problémy, jako měly podobně všechny ostatní země ve vytváření tedy těch špatných bank, které by nakupovaly NPL ne v té jejich příslušné hodnotě, ale za ceny, které nejsou tržními cenami, protože to je vlastně jediný způsob, jak ochránit eh, to dosažení toho záměru, ale myslím si, že tady jsou prostě pravidla pro státní podporu. No a ještě mi zbývá dodatečná minuta, tak bych se chtěl zeptat eh, na další téma QE. Opět budu hovořit řecky. Pane předsedo, co se týče kvantitativního uvolňování, Mohli bychom mít dluhopisy i z řeckých společností, což je něco jiného než program. Takže první otázka. Jak můžeme zahrnout tyto řecké dluhopisy z QE? A za druhé bude tu program, který vyprší v srpnu 2018 na výkup těch špatných dluhopisů. Mohlo by se toto uplatnit následně? A já jsem nemohl na tu otázku zodpovědět předtím. Abyste byli členy programu 1, tak buď potřebujete tu výjimku, anebo pozitivní zhodnocení ohledně udržitelnosti dluhu a pak jsou tam ještě další kritérie řízení rizik. A ta výjimka vyprší s tímto programem a stávající po programové uspořádání nezajišťuje výjimku. Je ta posílená kontrola, ta neumožňuje výjimku. My, co musíme tedy zhodnotit? V první řadě zaznamenat ty reakce parlamentů z daných členských států, pak také rozhodnutí ředitelů příslušných bank a následně tedy rozhodnout. Uh, Což ale rozhodně velice pravděpodobně bude pozitivní. Je tu určitý optimismus, tedy, že národní parlamenty takto rozhodnou ve věci FSF a že Řecko tedy bude, tedy obdrží tuto velice pozitivní zprávu. A já bych nyní chtěl poděkovat panu předsedovi Dragimu, jakožto předsedovi ECB. No a nyní vás opět vítám, ale tentokrát jakožto ředitel Evropského výboru pro systémová rizika, kde jste tento orgán je zodpovědný za makroprudenční dohled nad finančním systémem Unie a vy jste tady v této funkci s námi hovořil již 20. listopadu loňského roku. Nyní ESRB zveřejnila svoji výroční zprávu za uplynulý rok až do, roku, až do 31. března. Je to tedy důležité ohledně nejrůznějších opatření, jako jsou například ty proticyklické rezervy a příslušná dopatření ohledně likvidity investičních fondů. Takže eh, Nyní tu máme teda také stávající návrh komise, to budeme projednávat v našem výboru tento týden a také vám chceme poděkovat, že jste v červnu přijali na vaše zasedání Generální rady naše dva zpravodaje první řadě si vyslechneme tedy vás, následně členy výboru a měli bychom dokončit toto rozpravu v 17.45. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru EKON, dámy a pánové. Je mi ctí, že eh, zde mohu hovořit co by předseda Evropské rady pro systémová rizika. ESRB dnes vydává svoji sedmou výroční zprávu, která se týká období od 1. dubna roku 2017 do 31. března roku 2018. Tato zpráva obsahuje výhled, pokud jde o riziko, obsahuje analýzy s tím spojené a také popisuje příspěvek ESRB k evropskému rámci v rámci makroobezřetnostní politiky. Kromě toho hodnotí to, do jaké míry byla naplněna naše doporučení. Ehm, na našich dřívějších jednáních už jsme některé body probrali a proto se dnes budu soustředit na dvě konkrétní témata. Za prvé bych vás rád informoval o nedávném vývoji, pokud jde o makroobezřetnostní politiku na národní úrovni. Za druhé se podíváme na makroobezřetnostní politiku na evropské úrovni. A v této souvislosti bych rád zdůraznil ta nejdůležitější z doporučení ESRB, která se týkají rizik v oblasti likvidity a pákových operací v investičních fondech. Když jsme se setkali v loni v listopadu, tak jsem poznamenal, že čtyři eh, makroobezřetnostní orgány v EU a také Norsko a eh, Island se rozhodly, že aktivují proticyklickou kapitálovou rezervu. Od té doby se ke stejnému kroku rozhodly také Litva, Dánsko, Francie a v nedávné době také Irsko. Výsledkem je to, že v tuto chvíli je 10 členských států ESRB, které se rozhodly zvýšit odolnost svého bankovního sektoru. Míra e, rezervy sahá od 0,25 do 2 Já si myslím, že takováto situace se pomalu stává normou. Vzhledem k současnosti současným charakteristikám finančního systému a finančních cyklů, eh, které jsou sice v jednotlivých zemích stejné, liší, eh, jiné, liší se také eh, preference, pokud jde o riziko a tolerance jednotlivých orgánů, ale přesto si myslím, že tento nástroj bude používán. Nyní mi dovolte, abych se podíval na jednu oblast, která, na kterou se soustředíme na nemovitosti. Národní orgány jsou velmi aktivní, pokud jde o nemovitosti k bydlení. Velká část členských států má minimálně jedno opatření, které se snaží řešit zranitelnost tohoto sektoru. Mnoho zemí Eh, dokonce kombinuje nástroje, které mají zvýšit odolnost věřitelů eh, s nástroji, eh, které se týkají zajištění a dlužníků. Generální rada v tuto chvíli zveřejnila závěry, které se týkají finanční stability v oblasti komerčních nemovitostí. Zveřejníme také příslušnou zprávu a já doufám, že na některém z příštích jednání vás budu o tomto informovat. Pokud jde o naši práci v oblasti investičních fondů, tak si možná vzpomenete, vzpomenete, že před rokem jsem zmínil v tomto výboru celou řadu rizik, která by mohla vyplývat z rostoucí role investičních fondů v rámci finančního zprostředkování. ESRB má za to, že rizika v oblasti likvidity a mm, rizika spjatá s e, pákovými operacemi jsou významná. Eh, my jsme v únoru tohoto roku vydali doporučení, které se toho týká. To doporučení eh, se obrací na dvě členské instituce, za prvé na Evropský orgán pro cené papíry a trhy ESMA a za druhé na Evropskou komisi ESRB má za to, že ESMA by měla poskytnout dohledovým orgánům určité vodítko, pokud jde o uplatňování makroobezřetnostních prvků, eh, obezřetnostních prvků. Nicméně regulační rámec je potřeba také vylepšit a proto proto doporučujeme Evropské komisi, aby navrhla nové legislativní kroky. Naší hlavní obava ta vyplývá ze skutečnosti, že ten soubor nástrojů zprávy a likvidity nejrůznějších investičních fondů se liší mezi jednotlivými členskými státy. Nástroje pro zprávu likvidity jako brány pro vyplácení a poplatky za vyplácení napomáhají správcům řešit právě příslušné tlaky na eh, likviditu a naše eh, rada si chce zajistit, aby existovala, existovaly všude stejné soubory nástrojů pro zhodnocení ve všech členských státech. Za druhé, ESRB identifikovala také potřebu posílit ty zátěžové testy a jejich uplatňování mezi investičními fondy. A proto potřebujeme určité pokyny vypracované ze strany ESMA, které by měly být prováděny. Už se prokázalo, že toto napomáhá příslušným správcům eh, fondu eh, provádět řádně jejich investiční strategie. A za třetí, eh, co se týče využívání toho pákového efektu u správců u investičních fondů, to eh, vlastně by nemělo vést k tomu, že tu bude určitá tendence k nečinnosti. Proto ESRB doporučuje, aby ESMA vypracovala příslušné pokyny. No a v neposlední řadě vidíme, jak je zapotřebí mít eh, rámec pro reporting ve všech členských státech. ESRB doporučila, aby Evropská komise předložila legislativní eh, rámec, eh, legislativní návrh pro celoevropský rámec pro reporting a povzbuzujeme, aby došlo eh, k vypracování těchto doporučení a jejich rychlému přijetí. Samozřejmě tady spoléháme i na práci Evropského parlamentu, který napomáhá v tomto legislativním procesu. Eh, rozvíjení monitoringu v oblasti investičních fondů je důležité a právě i v této věci generální rada jednala o, o vlastně třetím vydání zprávy o monitoringu. Ta by měla být zveřejněna v září. A mohu také říci, že s velkým potěšením jsme u nás přivítali paní Pervanš Berez a pana Burkharda Balce na našem posledním zasedání generální rady a doufám, že právě takto vykonávaná řádná demokratická zodpovědnost obohatí eh, práci paní Bereš a pana Balce. A děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji. A nyní dávám slovo jednotlivým spolupravodajům. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za úvodní slova, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že Pervanš Beres a já jsme minulý čtvrtek jsme se mohli zúčastnit vašeho zasedání ESRB pro nás to bylo velice nápomocné a také jsme velice rádi, že jste zde dnes mezi námi. Vy eh, jste již letos eh, osmý rok ve funkci eh, a vykonáváte předsedu ESRB. Tento úřad, tato funkce vám připodává a připadá automaticky, i když si myslím, že jako předseda ECB máte hodně práce. Ale tento dvojitý klobouk vám velice sluší. Takže tady jde o to, že opravdu musíte se zabývat i revizí nařízení o ESRB. A já si myslím, že když se na tomto nařízením pracuje, pak vstoupí ESRB větší povědomí, neboť my vidíme, že také orgány v rámci ECB mají velký význam a toto všechno posiluje celou ECB a také vidíme větší e, pozornost ze strany pořejnosti. ESRB určitě přemýšlí o tom, jakým způsobem bude také s námi spolupracovat na e, novelizaci nařízení a proto se ptám, jak můžeme práci ESRB e, více představit veřejnosti a také Evropskému parlamentu, ale také e, otázk a ak, vůči aktérům na finančním trhu a především jde zde o občany a občanky. A nyní Pervan Šperes. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme se minulý týden zúčastnili vašeho zasedání, což byla velice důležitá věc. A já vám chci poděkovat za tuto možnost, kterou jste nám nabídli. A myslím si, že to určitě nebylo naposledy, kdy vás někdo navštívil. Chci se vyjádřit ke dvěma bodům v úvodu. Jste nepoužil slovo Brexit ze systémového hlediska můžeme konstatovat, že to, jak probíhají jednání, že toto může vést také k narušení trhu a může to mít také systémové dopady. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy. A potom je tady ještě jeden aspekt, o kterém jste se několikrát zmínil, a to je eh, likvidní riziko, především pro investiční fondy. Vy určitě víte, že se v současné době Eh, zabýváme legislativou týkající se dohledu a dozoru nad investičními společnostmi. A mě by zajímalo, jak lze aplikovat bazilejské předpisy a legislativu. Jak na to nahlížíte vy? Jaké aspekty by měly být součástí této legislativy? především v souvislosti s riziky likvidity a také vzhledem k nešťastné a špatné pověsti této oblasti, pokud se týče rizik. Děkuji vám. K první otázce Jestliže jde o to, aby ESRB byla více eh, viditelnější, tak tady nepotřebujeme žádné velké změny. My si musíme sednout a musíme se zamyslet nad iniciativami, které můžeme implementovat. Jestliže se to bude týkat například větší expozice vůči finančním trhům, tak tady máme mnoho kanálů. A tady jde především také o synergii s ostatními členy rady. Jestliže vám jde o vizibilitu, tak bychom měli jít to nejjednodušší cestou. Například bychom se měli zabývat eh, tím, že oslovíme Evropský parlament či jiná fóra a to se dá udělat poměrně jednoduše a snadno nebudu se vyjadřovat ke změně zprávy či řízení v tomto okamžiku. A pokud se týče Brexitu, velice záleží na tom, jak jak se to bude řídit. My již jsme na radě guvernérů se bavili o Brexitu a my jsme tady postupovali velice opatrně, protože o těchto záležitostech se e, diskutuje i u jiných stolů a my do těchto diskusí nechceme zasahovat. Ale my jsme viděli, že můžeme diskutovat eh, o Brexitu a nebudeme zasahovat do oblastí jiných aktérů. My můžeme také vytvořit technickou pracovní skupinu z Bank of England, abychom eh, ohodnotili rizika vyplývající z Brexitu a z tvrdého Brexitu to je také to, jak budeme postupovat. A také v rámci ESRB budeme stále více o Brexitu diskutovat. opravdu zde záleží na tom, jakým způsobem budeme řídit Brexit. Pokud se týče dopadu Brexitu na reálnou ekonomiku, tak může být eh, agregátně omezený, ale jsou tady určité části EU, na které bude mít Brexit větší dopad. je velice těžké předpokládat, jaké eh, bude mít nezvládnutý proces finanční dopady. A my nejsme vyjednávacím partnerem. To znamená, že je povinnost všech stran, aby zabezpečili a integritu jednotného trhu, je také zabezpečit aby první deklarace lídrů byla respektována a také musíme zabezpečit, aby z jednání nevyplynula žádná rizika, která by byla e, škodící pro všechny strany. Já e, budu se na vaši žádost kdykoliv k Brexitu vyjadřovat, tedy kdykoliv mě požádáte. Vy jste se mě také ptali na doporučení pro likviditu a pro pákové efekty v souvislosti s investičními fondy. My jsme toho nazáru, že diversifit že různé Eh, nástroje v oblasti likvidity mohou eh, řešit situaci, jestliže bude likvidita eh, se krátit. A právě proto dojde k určitému stresu na trhu. Takže musíme také dělat různé testy z hlediska stresových situací. Pokud se týče pákových efektů, pak signalizaci v této oblasti bychom měli zpracovat. To je kalibrace a implementace limitů pro pákové efekty do alternativních investičních fondů. Děkuji. Notes Marias. Κύριε Děkuji. Dovolte mi, abych zmínil způsob fungování různých pojišťovacích fondů. Jak víte, jsou tyto fondy velmi důležité pro systémovou stabilitu a pro fungování ekonomiky. Pokud jde o pojišťovací fondy v Řecku, tyto pojišťovací fondy byly zničeny v důsledku PSI. Ta škoda by se dala eh, odhadnout na 12 miliard euro. Eh, já bych se chtěl zeptat na těch 24 miliard euro, které zbyly eh, z těch 86 miliard euro. Nemohlo by se těchto 24 miliard euro použít na rekapitalizaci pojišťovacích fondů, tak aby mohly dobře fungovat? Potom by nebylo potřeba od 1. ledna příštího roku snižovat důchody. A poslední otázka. Vláda tvrdí, že po ukončení programu eh, zvýšeného dohledu bude možno rozhodnout o tom, že by se od 1. ledna roku 2019 důchody nesnižovaly. Je to skutečně tak? A vidíte podobně rozhodnutí euroskupiny? Vláda má za povinnost od 1. ledna roku 2019 snížit důchody, ale možná, že by se jí podařilo uh, tak, ne, mohlo podařit tak neučinit, vyhnout se tomu. Já si myslím, že byste se měli držet tématu tohoto slyšení a to je ESRB. Ano, pane předsedo, ono to s tím souvisí. Děkuji, pane předsedo. V únoru roku 2016 ESRB navrhla, že by tedy regulátoři mohli provádět zátěžové testy, nicméně se nezdá, že by to bylo velmi uh, populární, že by se to tedy stalo součástí veřejné diskuze. Komise tedy odpověděla na otázky Evropského parlamentu tak, že by zátěžové testy mohly být důležitým nástrojem pro hodnocení stability finančního systému. Já jsem ve své zprávě o finanční udržitel, o udržitel udržitelném financování volala po těch zátěžových testech. Řekla jsem, že e, uhlíkové zátěžové testy, tak jak byly navrženy v únoru roku 2016, e, by měly být schopny e, odhadnout příslušná rizika. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že tady není velké nadšení pro tyto testy, ráda bych se zeptala, co tedy ESRB v tomto ohledu dělá, tak aby bylo možno tyto zátěžové testy pro evropské banky zavést. Děkuji. První dvě dotazy. První dvě otázky. Není to naše rozhodnutí. My už jsme dříve říkali, že využití veřejných prostředků na rekapitalizaci eh, soukromých investičních eh, společností, to je tedy eh, předmětem vnitrostátní legislativy. Není to rozhodnutí, které by nám náleželo a o kterém bychom mohli něco říci. To je podobné i se snižováním důchodu a, o, a mm, týká se to i podobných programů vlády. My nevedeme žádný dialog, protože je to tedy součástí jednání mezi dotyčnou členskou zemí a komisí. Pokud jde o udržitelné financování, ano, já jsem tedy zavedl projektový tým, který by se měl tomuto tématu věnovat a který by měl zave- vytvořit metodologii, která by zlepšila naše analytické schopnosti, tak abychom mohli schopni, abychom byli schopni lépe odhadnout rizika klimatických změn. Snažíme se tedy o ozelenění systému. Tolik tedy naše práce v této věci. Uvidíme, jaký to přinese výsledek v nadcházejícím období. V příštím roce určitě budu moci říci víc. Next year. Myslíte si tedy, že se něco předloží příští rok? Ale jaký byl časový harmonogram? Protože ono je to klíčové téma. Ano, to chápu. Budeme se muset ještě zaměřit eh, na to, co vyprodukuje tento projektový tým a pak teprve vám budu moci více říct ohledně časového harmonogramu. Nyní tedy eh, mi bylo řečeno, že se s tím teprve začíná. Proběhlo první zasedání. Děkuji, Bernard Muro. Bonjour, monsieur le président. Dobrý den, pane předsedo. Ohledně tématu té obchodní války Spojených států vůči evropským podnikům, která je naprosto neodůvodněná z právního hlediska. V května 2014 členské státy obdržely milionovou pokutu z důvodu právě neplnění toho územního pravidla ze strany Spojených států. Nicméně toto je naprosto arbitrážní. A a e, zajímavý je to také postup e, toho systémového hodnocení rizik bank. Byla tu investice, Nicméně myslíme si, že v konečném důsledku mohou být postiženy Spojené státy. Může to vést e, k všeobecné panice, odstranění veškerých eh, fondů z EU. V následujícím eh, roce tu byly problémy s Lotyšskou bankou ABUL včetně ruské podniky byly postiženi eh, vlivy postupu Spojených států. Rusko vlastně mm, je takový hliníkový magnát a e, toto odvětví bylo postiženo rozhodnutím Spojených států. Spojené státy také uvalily sankce na Irán a evropské podniky více než kdy jindy jsou ohroženy, že budou vlastně takto trpět za zločin, kterého se nedopustili. A centrální banka vlastně té platí Evropské centrální banky, následně prostředky plynou do Iránu. Myslím si, že k takovým dopadům může dojít kdykoliv jindy. A určité banky spolupracují s Ruskem. Pan řečník již eh, využil veškerý svůj řečnický čas, ale pokračuje. Ano, je tu krize. Eh, vy jste v té době byl předseda řečník, eh, byl přerušen. Ano, už jste opravdu překonal vaši řečnickou dobu. Ty otázky byly jednoduché. Vyslechneme si odpověď pana Dragiho, prosím. V této fázi jsme o tom nejednali. Určitě je to důležité téma a myslím, že jste poukázal na velice zásadní téma do té míry, že bych si i přála, aby to nebylo tak rozsáhlé, ale pokud to zajde do situace, která povede k podstatnému riziku finanční stability, tak to budeme muset projednávat. Co udělat, aby se zmírnilo toto riziko, nebo aby se zabránilo, že k něčemu takovému dojde. Děkuji vám a omlouvám se Matovi Kartemu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a vítejte u nás, pane Draghi. A děkuji vám za vaše otevřené vyjadření. Chtěl bych využít příležitosti, jak jsem nespokojen s odpovědí našemu ombudsmanovi ohledně tedy o účastnictví pana Draghiho na G30 Myslím si, že je to jasný střed eh, zájmu. A myslím, že ombudsman ještě přesune toto téma parlamentu. A eh, vy, jakožto předseda ESRB, a otázka střetu s realitním trhem v Irsku. Ano, byla tu určitá bublina, vedla k navýšení nájmu a cen, vedlo to k tomu, že tisícovky lidí jsou úplně mimo trh. A tato bublina, irská bublina z loňského roku vedla k vašemu vyjádření o nesystematických nesystemických eh, vlivů na trh a že třeba navýšit sociální bydlení, s tím mohu šetřit, ale nyní jsou tu upozornění ze strany komise IMF, OECD, a dalších, že je tu rizik, že desítky tisíců stávajících hypoték budou neudržitelné, pokud budou narůstat úrokové sazby a za druhé rizika ekonomické stabilitě e, právě tím přehnaným realitním trhem ovlivněným soukromými e, fondy komerčními zájmy e, realitek, což jsme zaznamenali za posledních několik let a situace se vyhrocuje. Takže jak nahlížíte na možný dopad těch změn úrokových sazeb a dopad na situaci úvěru v Irsku a zda máte doporučení, která byste mohli navrhnout, aby se eh, změnila ta situace s realitní bublinou a co eh, hodla učinit ESRB? Zda hodla vydat nějaké upozornění vůči Irsku ohledně riziku stávající situace? Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Já se ještě chci zeptat na Brexit. My víme od včerejška, že podle Britů by finanční trh neměl zůstat v rámci společného trhu. A mě by zajímalo, jak za této situace, eh, jaké dopady očekáváte také na bezpečnost společného trhu. A také v Londýně se provádí a také točí mnoho miliard v oblasti velkoobchodu a potom také Třetí otázka, mě by zajímalo, zdali Bank of England bude mít status pozorovatele v rámci ESRB. Uh, Děkuji vám. K prvnímu dotazu Jirská centrální banka právě eh, navyšila tu proticyklickou rezervu eh, na 0,1, z 0,1 minulý týden. To je určitá odpověď. Ovšem obecněji tato otázka zazněla také v jiném eh, kontextu. Zhodnocení realitního trhu které se činí lokálně, zda to není přehnané ve velkých městech či v některých zemích. No a to samé platí i pro ten komerční trh nemovitosti. Co se týče toho prvního, z analýz z roku 2016 SRB vydalo upozornění na osm zemí které vykazovaly zadlužení domácnosti a vysoký nárůst domácích cen a pro komerční eh, trh nemovitosti. Je to eh, ještě rozsáhlejší a také eh, je tam celý tento fenomén závažnější. Takže hlavní téma té zranitelnosti na trhu z nemovitosti se týká vlastně zájmu investorů o zisky a proto ceny rostou. Také co se týče tedy historických srovnávání, zejména na primárních trzích a činí tak vlastně zranitelné to přeceňování z důvodu určitých eh, změn cen. Tady i když samozřejmě banky mají důležitou roli, ale role toho nebankovního sektoru, co se týče financování, se navyšuje. No a vzhledem k tomu, že narůstá význam toho nebankovního sektoru ve financování, tak je důležité šetřit, zda ty nové nástroje, ty makroprudenční nástroje se mohou rozvíjet a také rozvíjet pro ty nebankovní komerční realitky. To už častěji zaznělo Měli bychom se začít zamýšlet nad těmi makroobezřetními nástroji pro nebankovní subjekty, protože oni vlastně provádějí aktivity, které vlastně jsou příslušné bankám a v tomto konkrétním trhu jsou hlavními vlastně finančními zprostředkovateli. To je k tomu prvnímu dotazu a k tomu druhému tady bych chtěl říci, že vlastně opakujeme, že ještě opravdu velice brzy, abychom se vyjadřovali k nějakým možnostem, které byly projednávány, ale ještě nenastaly. Je jasné, že pokud tedy integrita jednotného trhu se má zachovat, v souvislosti s finančním uspořádáním, tak některé aktivity budou přeneseny jiné ne a to je tedy i následek těch transakcí. Jak jsem řekl, to závěrečné jednání ještě nenastalo, abychom tedy mohli vyjádřit názor ohledně něčeho tak konkrétního. Bank of England jako pozorovatel, o tom jsme také ještě nehovořili. Děkuji. Thank you. Uh, Já vám děkuji, Burkhard Bau. Thank you very... Děkuji. Mám jednu krátkou otázku. Eh, v rámci ESRB mají centrální bankéři velké pravomoce. Je to Samozřejmě ovšem na druhé straně je to jenom unilaterální znalost. Proto se chci zeptat, pane předsedo, jestliže já si myslím, že bychom měli mít širší síť expertů mimo bankéře. Například by také v rámci rady měli být eh, další členové, například z dohledových orgánů dě, pan Tank, děkuji vám. Myslím si, že vaše zpráva SRB je velice populární. Je to zpráva za rok 2016. Je, týká se to trvale udržitelného financování a také CRD kde parlament se snažil do eh, obezřetního rámce zařadit ještě další nástroje. Ale já mám pocit, že vaše oblíbené téma to není. Mm, jak se domníváte, že by se to mělo dále vyvíjet? takže neměli bychom dále rozvíjet tuto zprávu, zdali by neměla e, pracovat na standardních aktivech Evropská komise. Takže děkuji vám za otázku. Já bych chtěl říci, že hlasovací členové SRB, to jsou zástupci centrálních bank, a za ECB jsme tam jenom tři. To znamená, že ECB neříká ESRB, co má dělat. Jsme jenom tři ze 37, potom máme tři předsedy eh, poradního výboru a potom také předseda technického poradního výboru a tří ESI. Jsou to tedy zástupci centrální bank, ale nejenom oni. na národní úrovni 19 členských států stanovilo, že jejich centrální banky budou zodpovědné za obezřetnostní politiku. Takže já se domnívám, že tady opravdu centrální banky sehrávají svou roli a jsou nezávislé na vládách. Takže já musím říci, že to složení členů SRB je velmi dobré a dostačující. A ta druhá otázka. Já jsem měl dojem, že nejsme tak zdrženliví v této otázce. Já nyní budu eh, odpovídat za ESRB. Návrh komise je spojen také s bývalou prací vědeckého výboru ESRB, neboť my jsme vytvořili projektový tým, který vytvářel analýzy scénářů, takže naše pracovní skupina existuje, která bude zpracovávat různé metodologie, různé scénáře. Uvidíme, k čemu dospějí, jestliže budete mít další návrhy, jak instituce jako ESRB, která se zabývá riziky a obezřetními hledisky by se mohla zabývat i jinými hledisky, tak my jsme vůči tomu otevřeni. Takže tady bylo řečeno, že nebudete mít pouze metodologii pro zátěžové testy, ale také budete mít přímo nástroje. Evropský parlament se snaží toto zapracovat, ale ostatní zřejmě e, se takto nepohubují. E SRB nemůže nic navrhovat my, na, naše pracovní skupina vypracuje určité návrhy a my je můžeme předložit. Takže nejdříve bychom měli zpracovat metodologii a potom můžeme navrhnout nástroje. Ale jde o to, aby vy byste však také mohli někdy říci, že některé procesy jsou příliš pomalé. Mohli byste ukázat, že jste netrpěliví. Ano, dobrá, já se to zapíšu. Děkuji. Děkuji předsedovi Dragimu za tuto zajímavou výměnu názoru. Nyní končíme naše zasedání a další zasedání se bude konat ve čtvrtek 9 hodin. Děkuji vám.